Merci. Děkuji. Děkuji. Puša Brass Band. Děkuji mnohokrát. Dobré odpoledne ve spolek, děkuji, že jste se shromáždili v Evropském parlamentu. Příjemné odpoledne, všechny vás vítám plenárním zasedání. Antes, para estar aquí con nosotros en el pleno del Europarlamento. Benvenuti a tutti anche gli italiani. Voglio... Také zdravím všechny Italy. A chtěl bych pozdravit starosty některých eh, měst, které utrpěly zemětřesením jsou také mezi námi. My jsme je ostatně pozvali sem, abychom jim ukázali, že Evropa je blízko občanům, kteří trpí v tomto okamžiku. Proč jsem se rozhodl na základě podpory místo předsedu také kvestorů? Proč jsem se rozhodl zorganizovat eh, tuto akci a proč jsem se rozhodl navrhnout, aby hemicykl Evropského parlamentu se stal zasedáním evropských občanů? Dnes jste to vy, kteří budete hrát naši úlohu a budete zaujímat naše místo v hemicyklu. Je to symbolické gesto, ale pro mě toto gesto je nesmírně důležité, protože prožíváme obtížné okamžiky terorismus i nadále e, udeřil. Vzpomeňte si na to, co se nedávno stalo v Orli. Dále je zde problematika ilegálního přistěhovalectví, ekonomická krize. Je mnoho mladých, kterým se nedaří najít eh, pracovní uplatnění. Takže v těchto obtížných dobách jsme svědky E, zklamání, deziluze z hlediska Evropy a evropských institucí. Ale my, my chceme, aby tento parlament během budoucích dvou a půl let, a mimochodem bych chtěl poděkovat kolegům, kteří jsou zde, kteří nás dnes provázejí. Chceme, abychom během budoucích dvou a půl let jsme postupovali tak, aby vzdálenost mezi evropskými institucemi a občany se snižovala. Vy představujete půl miliardy evropských občanů. A my chceme, abyste se cítili důležitými aktéry rozhodování, které zde činíme. Chceme přinášet konkrétní řešení vašich problémů. Chceme vám lépe vysvětlovat to, co činíme. Neměli bychom se uzavírat sami do sebe v rámci těchto bruselských budov, ale naopak měli bychom čím dál více být eh, mezi evropskými občany. Dnes oslavujeme 60. výročí podpisu římských smluv, které byly zrodem této Evropy. Jistě, smlouvy mohou mít také nedostatky, ale tyto římské smlouvy umožnily nám všem žít v míru a ve svobodě. Můžeme se svobodně pohybovat. Jsme jedinou skupinou zemí, která nezná trest smrti. Když to porovnáme ostatními zeměmi, které se snaží zavést trest smrti. A stále dáváme důraz na práva občanů a na svobody občanů. A z tohoto důvodu jsme vás pozvali dnes sem. Pro nás se nejedná pouze o zorganizování této akce, ale chtěli jsme vám ukázat, že se chceme změnit, že tato Evropa se chce změnit, chce být lepší. A také jsme chtěli ukázat, že bez této Evropy není východiska. Musíme se změnit, ale změnit se k lepšímu. A vzhledem k tomu, že některé věci se vyvíjejí špatně, musíme reagovat. Nesmíme ale reagovat tak, abychom se sami zničili. Musíme všichni spolupracovat na řešení problémů občanů. A dnes budete diskutovat tak, jak to činíme my, členové Evropského parlamentu. Není jednoduché najít relevantní řešení a dosáhnout správné vyváženosti. Dnes budete přímo na místu členů parlamentu prožívat to, co to znamená. Můžete vyjadřovat svoje myšlenky, svoje nápady. Nikdo vám nezabrání ve vašem projevu. A to je Evropa jaké jiné části světa probíhají věci tak, jak probíhají zde. Můžete kritizovat Evropu, můžete kritizovat poslance, můžete dobře hovořit o Evropě i poslancích, samozřejmě při dodržování stanovních pravidel a při respektování hodnot. To je demokracie a to je Evropa. Vítejte. První místo předsedkyně Evropského parlamentu paní McGuinness bude moderovat tuto diskusi v průběhu odpoledne. Je to místo předsedkyně, která je velmi znalá všech eh, problémů. Je to irská poslankyně, Slyšeli jste tady hudbu tohoto belgického tělesa a tleskali jste jim, i když jste třeba nerozuměli všem slovům. A popravdě řečeno, máme mnohem víc věcí, které jsou nám společné, než eh, věcí, které nás rozdělují. A mám na mysli také ceremoniál, který se bude konat eh, v Římě. Nebude to jenom otázka podpisu smluv, ale bude to také okamžik oživení Evropy občanů. A doufám, že až se vrátíte do svých zemí, do členských států Evropské unie, do měst, v kterých žijete, doufám, že budete vyprávět to, co se zde odehrálo, co jste tady prožili a že řeknete, že v této velké demokracii v Evropě můžete mluvit svobodně a že je tady 751 poslanců a že tito poslanci jsou zde a pracují pro vás a tito poslanci vám musí přinášet odpovědi. Předtím, než předám slovo paní McGuinness, která bude moderovat tuto diskusi, byl bych rád, kdyby tato mladá osoba, která je zde v blízkosti, sedla na mé místo a ukázala, že mladý člověk může předsedat tak početnému schromáždění. Ona o tom nevěděla, já jsem ji neinformovala, ale plně jí důvěřuji a předávám jí svoje místo. Mademoiselle la Présidente, Slečna předsedkyně. Merci, monsieur le président. Děkuji, pane předsedo, že jste nás tady přivítal. Děkujeme za to, že podporujete evropské občany a mládež. A nyní předávám slovo paní McGuinness. Thank you. Děkuji. Um, can I... Dovolte, abych řekla, že bych byla velmi ráda, kdybyste eh, i nadále předsedala eh, parlamentu. Nicméně dnes odpoledne ještě mám svůj úkol. Všechny vás zdravím a děkuji panu předsedovi Tajanimu za velmi vřelý projev, za to, že vás přivítal a za to, že můžeme spolu hovořit o evropské budoucnosti. Děkuji, děkuji pane předsedo, také za to, že jste eh, přišel s tímto nápadem pozvat evropské eh, mladé lidi. Vy jste nyní v takzvaně horkém eh, křesle a já mám velmi eh, tvrdý úkol úkol a to sledovat dodržování času. Budu velmi přísná. Máme před sebou pět velmi e, závažných témat. Nezaměstnanost mladých a globalizace, e, globalizace e, a spravedlivý podíl na jejich přínosech Evropská unie, jak připravit Evropu na novou budoucnost, bezpečnost, změna klimatu. Jsou zde i někteří členové parlamentu, což je skvělé a samozřejmě, že budeme diskutovat s vámi, když se přihlásíte, respektive i nyní, prosím, abyste zvedli eh, své číselné tabulky, to je velmi důležité. Já eh, nyní vidím všechna tato čísla díky mým brýlím a chtěla bych na vás apelovat, když eh, vždy zvednete eh, svá čísla, abyste se neucházeli všichni najednou o slovo, ale právě díky těmto číslům eh, se nám usnadní identifikace. Dnešní odpoledne je poměrně eh, krátké a máme zde mnoho účast, účastníků. Takže začněme. Prvním tématem je nezaměstnanost mladých. A výzva zajistit pracovní příležitosti pro všechny. V podstatě k tomu již nemám co dodat a proto bych chtěla eh, dát slovo Evropskému eh, hnutí mládeže. Slovo má nyní Tina Hočevar. Prosím. Děkuji. Děkuji. Srdečně všechny zdravím. Dnes eh, promlouvám jménem eh, eh, desítek milionů mladých lidí napříč Evropou, kteří vysílají jednu zprávu. A sice Potřebujeme, abyste uskutečnili dvě řešení, abychom zajistili místa pro mladé. A sice inkluzivní eh, a individuálně upravené, přizpůsobené opatření pro zajištění eh, pracovních míst pro mladé. K tomu slouží inkluzivní eh, systém eh, záruky pro mladé, která pamatuje i na mladé lidi se speciálními potřebami, včetně imigrantů. Dále takzvané one-stop shops, jednotná centra, která zajistí, aby všichni mladí lidé mají přístup k jednotným eh, servisům a eh, také poradenství na cestě na trh práce. A za třetí musíme zmínit také klíčové partnery. A sice zapojení mládežnických organizací je nezbytné, abychom mohli oslovit i ty nejzranitelnější skupiny mladých lidí. Eh, tyto skupiny mají velmi široké sítě a e, pracují s mladými lidmi e, dnes a denně. To znamená, že mohou budovat mosty mezi mladými lidmi a službami zaměstnanosti. Další řešení férové pracovní podmínky bez ohledu na to, o jaký typ profese se jedná. Jak toho dosáhnout e, sadou sociálních tendrů, které se budou týkat i prekérních eh, pracovních smluv a Eh, globální ekonomiky, zajištění minimální ochrany eh, pracovníků, včetně férových eh, plateb a možnosti přispívat do zákonných penzijních systémů a dále stejné platy za rovnocenou práci. Tady nemyslím pouze na genderovou diskriminaci, ale myslím také na diskriminaci podle věku. Věřím, že mladí lidé to znamená Evropské fórum mládeže, je připraveno v tomto spolupracovat a pomáhat a doufáme, že pro nás začíná budoucnost právě dnešním dnem. Děkuji vám. A já také děkuji vám za uh, uvedení do diskuse a nyní bych uh, dala slovo hned našim poslancům. A slovo má paní Steinruck uh, z frakce socialistů a demokratů. Děkuji. Já si to mohu usnadnit a v podstatě podpořit to, co Tina právě uvedla. I my v Evropském parlamentu, my sociální demokraté pod vedením eh, Gianniho Piteli bojujeme eh, za dobrá pracovní místa, za eh, potírání nezaměstnosti, zejména nezaměstnosti mladých lidí. V roce 2012 jsme již vyzvedli na evropskou agendu takzvanou eh, záruku pro mladé a jsme velice rádi, že eh, to již přináší plody. 9 milionů mladých lidí díky této iniciativě získalo přístup na trh práce. Také pracovní standardy eh, bereme v potaz. Mladí lidé musí být placeni, když vykonávají práci nebo praxi. která eh, nahrazuje eh, stálá pracovní místa. Také jednotný poradenský systém One Stop Shops ehm, vytvořen podle velmi pozitivních příkladů, které v Evropě již existují. A Evropa má také šanci poučit se z osvědčených praxí, které již existují v jednotlivých členských státech. Také přechod ze školy do eh, pracovního světa je velmi důležitá fáze. Každý mladý člověk, který propásne vstup na trh práce, bude mít e, celoživotní problémy. To nám ukazují čísla minulosti a e, zásada e, stejný plat za rovnocenou práci na tom též místě by vyřešilo sociální problémy na mnoha místech Evropy a podpořilo by to konvergenci a proto mohu pouze podpořit to, co Tina požaduje. Má naši podporu, všichni mladí lidé mají v Evropě naši podporu. Pro nás je to priorita v politice. Děkuji. Děkuji. A než nyní dám slovo dalším kolegům, tak chci eh, upozornit na to, že budeme přijímat otázky a když budete mít zájem se přihlásit, prosím zvedněte eh, svůj, eh, svoji cedulku s číslem, které si poznamenáme a podle pořadí vás pak budeme vyvolávat. Nyní má slovo paní eh, López z Evropské sjednocené a Severské levice. Prosím dvě minuty. <clears throat> Muchas gracias, señora. Mnohokrát děkuji, paní místo předsedkyně. Já bych vás všechny chtěla srdečně přivítat mezi námi. Vítejte v našem Evropském parlamentu. Jste tady vlastně u sebe. Evropský parlament je váš domov. Já souhlasím s tím, co právě tady zaznělo. I my se domníváme, že je nutné zajistit zaměstnanost na míru, spravedlivé podmínky zaměstnanosti a dostatečné záruky. Souhlasím s tím, co zde bylo řečeno. A moje politická eh, skupina GUE NGL, to znamená levice v Evropském parlamentu, se domnívá, že potřebujeme nejenom programy typu záruka pro mladé, uznáváme význam tohoto programu, ale vedle toho musíme provádět také jiné politiky, politiky, které jsou více napojeny na nutnost změnit modely výroby a reagovat na tyto změny výroby. Myslíme si, že politiky úspor neumožnily najít řešení těch problémů, kterým čelíme. A my jsme předložili alternativní řešení právě proto, abychom vyřešili nezaměstnanost mladých abychom jim umožnili kvalitní pracovní příležitosti. Různé skupiny pracují na těchto záležitostech. Pracujeme také na sociálním pilíři, ten je zásadně důležitý. A dále se zabýváme také vzděláváním. Nedávno jsme eh, přijali EURES. To je mechanismus takzvané dobrovolné mobility mladých lidí v EU. Koordinujeme také veřejné služby ve prospěch zaměstnanosti. Bohužel v Evropě jsou velké rozdíly mezi zeměmi. Proto je nutné harmonizovat normy práce veřejných institucí a také pracovní normy. Děkuji a nyní k našim eh, řečníkům. První osoba se nacháze, nachází eh, pod číslem C147. Prosím, abyste eh, povstali. Toto je určitá nehoda a znám eh, tuto dámu velmi dobře, je z Irska, je to vlastně náhoda. My se dobře známe a ku podivu jste právě první, která může promluvit. Prosím, máte slovo. Děkuji vám, paní předsedkyně. Děkuji. Chtěla bych eh, vyzvat a zmínit, že eh, Evropský eh, program pro rozvoj venkova a podporu mladé, mladých farmářů eh, má letos již 25 let a je to vlastně také první možnost zprostředkovat kontakt mezi mladými zemědělci a Evropou. A chtěla bych zdůraznit, že je nutné, aby členské státy dále umožnili, aby tento program byl součástí um, přístupu z dola nahoru, aby byl nadále eh, v rukou eh, nevládních organizací a samozřejmě i venkovských komunit a aby eh, skutečně zprostředkovával kontakty mezi mladými staršími Evropany. Děkuji. Děkuji. Takže naši členové, respektive poslanci, na to zakrátko odpoví. A nyní další řečník pod číslem 197. Já pocházím ze Španělska, Bernardo Ramos. Eh, patřím eh, k Unii evropských federalistů. Děkujeme mnohokrát eh, za to, že nám dáváte tuto možnost být zde mezi vámi. Já jsem otec dvou mladých lidí, kteří vystudovali vysoké školy, nemají práci, nemají žádnou naději najít pracovní příležitost, nemají perspektivu v současném světě, současné ekonomiky. Chtěl bych vědět, Jaká je situace z hlediska nezaměstnanosti mladých? Jak řešíte tuto problematiku ve vaší práci? Mám dojem, že se snažíte odstranit eh, pouze symptomy a nikoli příčiny tohoto zla. Myslím si, že je na vás, abyste se snažili dát správný směr. V současném světě nedochází už k dostatečné tvorbě bohatství a nikdy v historii přesto jsme neměli takové možnosti vytvářet bohatství díky technickému pokroku. Takže to vyžaduje nový sociální model, protože ten bývalý systém přerozdělování bohatství už nefunguje. Došlo k změnám a bude docházet ke změnám, ať se nám to líbí či nikoliv. A tyto změny budou mít více či méně dramatický dopad na nás. Domnívám se, že máte povinnost eh, předložit nový sociálně-ekonomický model, který by nám umožnil dostat se z této situace. Now our next... Ano, děkujeme. A jako další řečník 548. 548. I can't see. You've got to stand. Ah. Musíte povstat. Ano, děkuji vám. Nyní už vás vidím. Máte slovo. Dvě minuty. Dobrý den, jsem Sergio Calamazza, pocházím z Faraja, to je malinké město na Sicílii. My dnes hovoříme o nezaměstnanosti mladých, to je evropský problém, to je pravda. Ale tento problém se neprezentuje stejným způsobem v celé Evropě. To víme hlavně my z jihu, a rád bych vás upozornil na jeden aspekt nezaměstnanosti mladých, o kterém se často nemluví. Je to problém nezaměstnanosti na venkově, na evropském, italském venkově. To znamená v těch územích, která jsou vzdálena od velkých měst. A ten problém je mnohem výraznější v těchto částech eh, než eh, ve velkých městech. Malá města a venkov je obydlen čím dál více důchodci. Jakou budoucnost chceme eh, připravit pro tato území, která by neměla odumírat, je nutné, aby mladí lidé neopouštěli venkov, aby dokonce se tam usazovali, aby tam byly pracovní příležitosti související s daným územím, tak aby se zaručil život v těchto územích. The floor. Ano, a jako další má slovo číslo 350. Prosím, máte slovo. Buenas tardes a todos y a todas. Příjemné odpoledne přeji všem účastníkům. Chtěla bych vám poděkovat za to, že jste nás pozvali dnes sem. Jmenuji se Lorena Lamas a zastupuji nadaci žen. Mám tady několik kolegyň. Pracujeme v této nadaci a zabýváme se projekty sociální, kulturní a ekonomické účasti Cílem je, abychom zajistili genderovou vyrovnanost, aby se stala realitou. Naším cílem je volat po politice, která by podporovala rovnocené postavení ženy, stejné příležitosti pro muže a ženy. A v tomto ohledu bychom chtěli připomenout, že jsou velké rozdíly mezi platy mužů a žen. V posledních letech sice došlo k snížení tohoto rozdílu, ale rozdíl stále existuje. Ženy mají méně perspektiv a častěji jsou v obtížných situacích z hlediska ztráty pracovní příležitostí a také musí vykonávat často práci na poloviční úvazek a méně kvalifikované práce. Chceme, aby občanská společnost spolupracovala s politiky a bojovala proti této situaci. A chceme využívat této příležitosti, která nám byla poskytnuta, abychom se obrátili na polského poslance, který měl velmi degradující eh, prohlášení ohledně žen. Jak chcete řešit eh, tyto výzvy, na které musíme dnes reagovat, pokud eh, úmyslně se chcete zbavit příspěvku žen do ekonomiky, které představují polovičku současného obyvatelstva na země kouli. Děkuji. Tedy téma, které zde zaznělo, je rovnost, rozvoj venkova, tedy opravdu dostat se až k těm farmářům na venkově a pak nové hospodářské modely. Možná byste, paní Steinbruck, se mohla těchto témat ujmout, i když si všichni uvědomujeme, jak je to široké. Ano. Je toho hodně na ty krátké dvě minutky. V skutku je tomu tak, že v celé řadě programů se evropští občané setkávají, kde vše eh, vede ke společnému cíli, ať už jsou ehm, takové či onaké, včetně programu lídru. Ano, tady eh, ten mladý otec, který má dvě malé děti, který eh, vystudoval a přesto je tam problém s tím, aby si jeho latoresti nalezli práci. To je, není žádná vzácnost. Máme problém s tím, že mladí lidé vycházejí ze škol, mají i titul a nenacházejí práci, ale Nezaměstnanost se dá potírat pouze v místě. Tam musí být k dispozici investiční prostředky. V místě, a to se týká i venkovských oblastí, tam se musí tvořit pracovní místa tam, kde je eh, vysoká nezaměstnanost, tak je rovněž zároveň i vysoká nezaměstnanost mládeže. My nechceme, aby Evropa vykrvácela. Eh, ti mladí lidé eh, se často přesouvají, ale na konci úsporné politiky musí následovat investice, které hospodářství podpoří, posílí, které povede ke tvorbě pracovních míst. A to se týká jak toho mladého člověka s vysokým, tak i se středním vzděláním. Nám záleží i na posílení úlohy žen, i na rozšíření možností eh, pro zaměstnanost žen Parlament se zabývá nikoli pouze univerzálně potíraním nezaměstnanosti či bojem s nezaměstnaností mládeže, ale i vyrovnáváním potenciálu pro ženy. Mnohé ženy se pohybují v tom prekérním pracovním trhu, protože ten strašný předsudek ještě stále přežívá. My se budeme snažit právě zde z centra Evropy vysílat ty správné impulzy ženy a muži jsou si rovni, takto to v Evropě vzniklo, takto to bylo nastaveno a my za to budeme bojovat i dále. Děkuji a nyní paní López, dvě minuty. <laughs> Já bych chtěla poděkovat eh, všem, kteří vystoupili. Hovořilo se zde o jednotlivých programech. Tyto programy jsou důležité, přinášejí podporu, je to například záruka pro mladé, dále máme programy v rámci Horizontu 2020. To všechno je velice důležité, ale pak je tady ještě další věc. Musíme lépe rozdělovat zdroje evropského rozpočtu, tak abychom cíleným způsobem podporovali vytváření pracovních příležitostí, zvláště pro mladé lidi. A co se týče otázky 129, tak zcela souhlasíme s tím, aby se politika měnila. Protože pokud nezměníme politiky, tak bude velmi obtížné dostat se z tak hluboké krize, jakou jsme zaznamenali v souvislosti s ekonomickou recesí. Jak najít východisko, pokud nezměníme ekonomickou a sociální politiku? Na závěr bych chtěla učinit několik stručných poznámek k otázce rovnoceného postavení žen a také k otázce venkova. Na venkově se musíme snažit udržet obyvatelstvo. Pro nás zásadně důležité a tito lidé musí mít k dispozici stejné služby jako v aglomeracích městského typu. Často tomu tak není, zvláště v těch jižních zemích Evropy. Navíc ve venkovských oblastech musíme mít také možnost zajistit eh, spravedlivé mzdy. V současnosti velice často zemědělci pobírají odměny, které se stále snižují v důsledku tlaku distribučních společností a mladí lidé mají potíže s tím, aby vedli důstojný život. Dochází k exodu v těchto venkovských oblastech, zvláště na jihu. I'm very conscious. Já jsem si silně vědoma skutečnosti, že jsme zatím se problému pouze letmo dotkli. Ale nesnažím se vymlouvat. Chci se pouze zeptat, má někdo pocit, že Evropa dělá dost pro boj s nezaměstnaností mládeže? Prosím, zvedněte svou cedulku. Kolik z vás se domnívá, že by Evropa měla dělat více v této záležitosti? Ano, tady je důležité, aby vaše frustrace byla plně názorně zde viditelná. Doufám, že si to někdo fotografuje. Je to obrovský rozdíl těch hlasů. A nyní už další téma. To je někdy téma velice kontroverzní. Týká se globalizace a volá po spravedlivém rozdělování. Globalizace mnohým silně pomohla ale snad má někdo pocit, že nikoli všem, že nadělá hodně škod, tedy nejdříve zde um, Natalia Alonso z Oxfam International. Máte slovo. Děkuji. Já začnu otázkou, abyste se mohli zamyslet. Víte, kolik lidí je ohroženo chudobou na území EU? Když se nad tím zamyslíme, Evropa je jeden z nejbohatších kontinentů. Kolik? Jeden na deset? Dva z deseti? No, v praxi to vypadá tak, že se jedná o jednoho ze čtyř občanů, tedy 123 milionů evropských občanů, kteří potenciálně budou žít v chudobě. Ehm, zároveň má Evropa 342 miliardářů a přitom čtvrtina z nich je ohrožena chudobou. A tady to není otázka nedostatku zdrojů, je to otázka politické volby. Bývalý prezident Obama řekl, svět v němž jedno procento lidskosti ovládá zásoby eh, pro ostatních 99% nikdy nebude stabilní. Musí se s tím něco dělat. Máme hm, lidi, kteří eh, vlastní eh, tolik stejně jako polovina nejchudších, 1% nejbohatších. Tady rozhodně není něco v pořádku. Zde je naším úkolem spolupracovat s rozvojovými zeměmi, abychom potírali chudobu, ale důležité je, aby žádná evropská politika neškodila. Jak na tuto nerovnost? Spravedlivé zdaňování, to je jedna z odpovědí. Správné rozdělování bohatství, omezování chudoby a musí se na tom podílet i korporace a zároveň i vlády, které budou eh, k dispozici s službami, na kterých záleží. Důležité je rovněž, aby každá firma nám jasně a transparentně sdělovala, kde generuje zisky a kde platí daně. A jedna věc, kterou můžete přizbět k lepšímu fungování globalizace je migrace. Tady musí být jasně, že migrace je ku prospěchu všech, včetně hostitelské země. Představte si, v roce 2015 migranti odesílali až dvakrát více peněz svým mateřským zemím ve srovnání s tím, kolik přicházelo sem. To jsou nové příležitosti a proto Oxfam volá po lidské, humánní ekonomice jejíž srdcem budou občané. Děkuji. Děkuji, říká předsedající. A nyní eh, naši poslanci Daniel Gaspari, to je eh, poslanec Evropské strany lidové. Danieli, máte slovo. Milé občanky, milí občané, globalizace se děje a my stojíme přesně před možností, abychom se na globalizaci podíleli anebo od toho upustili. V této chvíli eh, existuje přesně jedna země, které, eh, která se nemůže podílet na globalizaci a to je Severní Korea. Že se tam lidem vede tak špatně, je jednak eh, odpovědností toho hrůzného diktátora, který tam panuje, ale také, že se země izoluje od obchodních toků. My tedy musíme globalizaci spolu utvářet a žijeme ve světě, kde se rozhoduje na úrovni obcí, na úrovni národních parlamentů, které rozhodují o právu a zákonnosti eh, na úrovni Evropské unie. Rozhodujeme v Evropské radě a Evropském parlamentu, ale aby vláda eh, celosvětově stanovovala pravidla, to ještě neexistuje. Eh, takže máme možnost, aby globalizace byla určována těmi nejbohatšími, nejvykutá vzdálenějšími, nejrafinovanějšími, anebo máme možnost, abychom eh, globalizaci utvářeli my jako světové společenství, které bude stanovovat eh, určitá pravidla. A to činíme již eh, a o to se snažíme již po dlouhá léta. Díky eh, smluv o partnerství a o spolupráci máme asi stovku eh, různých smluv eh, s jinými státy a regiony světa, které určují, jak utvářet globalizaci. A mm, teprve před týdnem jsme zde v Evropském parlamentu ratifikovali obchodní smlouvu mezi Evropskou unii a Kanadou. My jsme nyní eh, eh, nejsilnější frakcí v tomto Evropském parlamentu. My chceme mezinárodní obchodní dohody o partnerství, my chceme, aby právo vítěz, vítězilo, ale samozřejmě nechceme vidět neustále eh, negativní čísla. Díky globalizaci se právě podařilo v Indii a v Číně vyzvednout statisíce osob z chudoby a i v Evropské unii využívají lidé globalizace, zejména eh, konkurencí a eh, nízkými cenami, které jsou toho výsledkem. Děkuji a nyní dávám slovo eh, vaší kolegyni, paní Šáke z Aliance liberálů a demokratů. Prosím. Thank you very much. Oh. Děkuji vám. Děkuji. Myslím, že je to skvělá příležitost, kterou máme, přivítat eh, tolik mladých eh, lidí a věřte mi, eh, ta hudba tady nehraje vždy, ale my jsme se pro ní dnes rozhodli, abychom se trošku mohli těšit a slavit toho, co jsme v Evropě dosáhli. To nás samozřejmě nezaslepuje vůči tomu, co je ještě ve světě negativního, chudoba, bída, konflikty, ale někdy bychom si měli možná i všímat více, toho, že lidé v Evropě se těší nejlepší kvalitě života a skutečně jde nyní o to, jak to udržet v rychle se měnícím světě. Eh, Ekonomicky můj kolega eh, to již naznačil. Eh, dochází k růstu samozřejmě i vně Evropské unie. Ekonomický růst jinde eh, slouží nejenom k překonávání chudoby, ale je dobrý i pro nás v Evropské unii. Musíme ale zajistit, aby se nejednalo o globalizaci typu soutěže o ty eh, nejnižší náklady a největší zisky pro několik eh, málo nadnárodních společností. Jde o to, abychom měli jasná pravidla pro obchod a investice, tak abychom skutečně mohli uplatnit eh, svou vlastní ekonomickou váhu a abychom mohli si jiným, pokud chcete vstoupit na náš trh, musíte dodržovat určitý té standardy. Musíte také eh, zajistit, aby eh, bylo chráněno životní prostředí, eh, sociální práva a práva pracovní je to vždy perfektní, ne nikdy, ale myslím, že došlo již ke zvýšené pozornosti a větší míře diskuse o tom, jak by měl obchod vyhlížet na příště a e, jsem velice ráda, že tato e, živá diskuse vedla k nové obchodní agendě, e, která skutečně vychází z obchodní politiky, která je v souladu s hodnotami, které zde uznáváme a to pod heslem Trade for All, obchod pro pro všechny. Navzdory eh, našim schopnostem a ambicím nemůžeme měnit vše, ale jde o to, abychom se skutečně přihlásili k ambiciozním pravidlům, eh, která eh, budou vycházet z našich hodnot a budou usilovat o vyšší standardy a méně nerovností. Děkuji vám. Děkuji. Už se nám přihlásili další dva řečníky a sice první je 242. Prosím, máte slovo. 424, prosím. Goedemiddag, beste leden van het parlement. Goedemiddag, meneer de voorzitter. Dámy a pánové poslanci parlamentu, jmenuji se Stefan Mechans a pocházím z Antwerp, to znamená hodinu a půl na sever od Bruselu microphone alone and just stand up straight. The sound is picked up much better than okay. if you. So I... Já se omlouvám. Nechte ten mikrofon. Sice vím, že vám vše napovídá, že je lepší se ho držet. Začněte ještě jednou. Máte čas. Čas vám běží od nové. Takže dobrý den, dámy a pánové, poslanci, paní předsedkyně, jmenuji se eh, Mertens, pocházím z Antwerp, to znamená hodinu a půl na sever od Bruselu. Jsem také členem Združení Students for Europe z Antwerp. Je to uh, združení, které patří k mezinárodnímu hnutí ve prospěch mladých. A já bych se chtěl zeptat následovně. Víme, že asi 50 nejbohatších podniků v Evropě platí v průměru tak 2% na daně. Jak je to možné? Jakým způsobem zajistit, aby daně byly harmonizovány v jednotlivých členských státech? Já myslím, že musíme spolupracovat a zabývat se eh, touto otázkou. Jinak tady bude riziko, že země se budou stavět vzájemně proti sobě a budou z toho profitovat právě tyto velké podniky. V té skupině, eh, kde pracuji, bych rád eh, měl odpověď na tuto otázku. Děkuji vám. Ano, vidím, že vaše otázka má velký ohlas. Ještě se někdo hlásí? 426 a potom 106. Yes, 426. Ano, 426. Goedenamiddag, mijn naam is Vedra Morani. Příjemné odpoledne a budu také hovořit eh, jménem Students for Europe, to znamená z Antwerp. Chtěl bych podpořit eh, připomínku mého kolegy, ale zároveň bych vás chtěl eh, také upozornit na skutečnost, že v současnosti existuje určitá úzko, strach eh, z hlediska možných rizik, které by na sebe člověk vzal při zakládání podniku. Jak zajistit důvěru, aby lidé se odvážili riskovat, protože to je důležité pro zdravou ekonomiku. Děkuji. Děkuji vám. A 104, prosím. Máte slovo. Well, good afternoon to everyone. Dobré odpoledne, jmenuje se Jean Rossignol. Jsem takový prostý Evropan. Já navážu na ty předchozí otázky. Já mám spíše otázku obecné povahy. Já se domnívám, že obecně v Evropě vládne přesvědčení, že Evropa je pouze schopná nám něco předepisovat. Ale aniž by pak to mělo nějaký dopad na rozhodování na úrovni státu. A moje otázka zní následovně. No a nemluví se o ní moc. Totiž zdá se, že ta průrva, ta dichotomie mezi tím, co se děje a vnímáním a realitou je obrovská. Tak by mě zajímalo, co si o tom myslíte. Děkuji, říká předsedající. 140. Prosím, máte slovo. Grazie, grazie, viceprezidente. Vážená paní místopředsedkyně, já se jmenuji Bruky, jsem starostou jednoho města v Abrugách a se svými kolegy eh, představuji střed Itálie. To je ta část Itálie, která utrpěla škody v rámci zemětřesení, měli jsme problémy se sněhem a také některými dalšími eh, přírodními katastrofami. Tady se hovoří o tom, že z venkova utíkají lidé. My to prožíváme na vlastní kůži. Jsme ve velmi obtížné situaci. Mnoho našich občanů opouští naše města a pokud nic neděláte pro mladé, tak eh, nemají v těchto místech žádnou budoucnost. Žádáme Evropu požadujeme, aby Evropa nám pomohla. Evropa už činí mnohé, ale měla by činit ještě více, měla by se k nám přiblížit, protože to, co se odehrálo u nás, má mimořádný charakter. A když je něco mimořádného, tak to vyžaduje mimořádná opatření. My jsme požadovali tato opatření na naší vládě a nyní to požadujeme na naší Evropě, protože Evropa se také skládá z občanů, kteří žijí u nás to znamená v italských regionech. Potřebujeme, aby Evropa byla matkou našich území. Děkujeme panu předsedovi Tajanimu, který nám dal tuto příležitost sem zavítat. My jsme eh, starostové a čelíme každý den těmto potížím v těchto městech, které utrpěly zemětřesením, nejsou tam školy, protože většina škol se odsunula na pobřeží, ekonomika je v úpadku, máme krizi a požadujeme, aby se udělalo něco navíc pro naše území. Well, thank you. Děkuji vám, děkuji, že jste zde. Všichni určitě cítíme i s vámi, s vašimi spoluobčany, Dokážeme si představit, jaké hrůzy prožíváte. Porušuji pravidla, pátá otázka, tady 159. Tady tento pan kolega, prosím. Ah, euh, euh, Dobrý den, já ani nechci položit otázku. Spíše se chci obrátit na pana Kespery a jsem rád, že nás tady přivítal a chtěl bych hovořit o globalizaci. My víceméně víme, že tady s tím souvisí celá řada otázek ekonomických, symbolických, kulturních, filozofických. A není to jednoznačné. Jde to v podstatě od toho špatného k lepšímu, k velmi dobrému. A tváří v tvář všem těm obrovským otázkám, které souvisejí také s jinými kontinenty, jako je Afrika. Pokud se vám nepodaří sledovat tento vývoj z hlediska globalizace, to znamená v tom nejpřímějším, nejjasnějším vztahu, tak eh, to dopadne tak jako v Severní Koreji. Vy jste o tom hovořil. Vy jste to trošku zredukoval. Vy jste řekli, že tady je jediná země, která v podstatě není součástí globalizace, je to Severní Korea. Mně to připadá tak trošku nepoctivé z intelektuálního hlediska, pokud si to mohu dovolit říci. A moje interpelace se právě zaměřuje na to, že se obávám, že je tady tendence odvracet tímto způsobem celou řadu Evropanů od evropského projektu. Evropský projekt, eh, to byly velké emoce pro mě z politického hlediska, když jsem viděl vlajku Evropy. Ale v současnosti dochází k tomu, že z hlediska symboliky, která se objevuje ve vašem diskursu, tak může způsobit, že velká část Evropanů se odvrací od tohoto projektu. My to vidíme ve Francii. Víte, jaké byly politické výsledky v minulosti a také v současnosti. A není to jenom extrémní pravice. Mnoho lidí eh, opravdu je znechuceno evropskými záležitostmi. A víte, historie se může někdy vracet, někdy i v tom špatném slova smyslu. And now... Děkuji. A nyní už naši poslanci. Tady zazněla celá řada podtémat. Začalo to daněmi, pak zapojováním se otázka solidarity a pak ještě eh, ten rozdíl mezi slovy a realitou. Pan Gaspar jako první. Vím, že na dvě minuty je to hodně. Eh, Myslím, že přesně to, co jste právě řekla, je ten hlavní problém. Vždy máme na všechno pouze dvě minuty. To je ten hlavní problém. Když jde o daňovou spravedlnost v Evropě, eh, tak eh, je to téma, které nás pronásleduje ve většině frakcí a je to překrásné téma, právě ukázkové, protože eh, lidé jsou nespokojení, že toto téma neumíme vyřešit. My v Evropském parlamentu bychom určitě měli širokou většinu na řešení ale členské státy nám k tomu neposkytly kompetenci. Eh, daňová kompetence je eh, široce národní nebo výrazně národní eh, kompetence. A to zažívám opakovaně ve své práci, že občané spatřují odpovědnost v institucích Evropské unie, ale členské státy nám nepředají kompetentnost k tomu a tudíž jsou lidé nespokojeni. Ale nikoli s vlastními vládami, jak by být měli, ale s Evropou, s evropskými institucemi a to je neupřímné. A proto bych si přál širokou debatu o tom, eh, pro co má být Evropská unie na příště příslušná a pro co nikoli, jak by to mělo být v budoucnu, jinak ty problémy nikdy nevyřešíme. Za druhé, pomoc pro eh, eh, regiony postižené katastrofami, přírodními katastrofami. Naštěstí máme v Evropské unii několik pomůcek pro tyto případy, ale souhlasím s tím, že i zde by Evropská unie mohla eh, dělat ještě více, ale měli bychom být upřímní. Evropská unie nebude moci vyřešit všechno. Mnohé věci bychom i sami na vlastní odpovědnost měli řešit ve svých problémech, pardon, regionech. Někdy mám dojem, že prostě Evropské unie my toho eh, nakládáme na bedra příliš. Samozřejmě, že eh, musíme pomáhat, ale nesmíme ztrácet ze zřetele, že i eh, politika doma na úrovni členských států má své úkoly a odpovědnosti, ale samozřejmě pro lidi, kteří jsou v největší tísni, musí tady Evropská unie být stále. A třetí věc, na kterou bych se rád zaměřil, bohužel pro nedostatek času stručně, proč se lidé stále více odklánějí od Evropy. Já to zažívám stále, ale ale problém je v tom, že když v členském státě něco nefunguje, pak lidé velmi jasně rozpoznají, která politická strana eh, zač bojuje, eh, pro co je, pro co není a Eh, umějí velmi dobře eh, tu vinu přisoudit. Ale v tisku se vždy objevuje, Evropa rozhodla pro nebo proti, ale eh, kdo ze politických stran na domácí úrovni byl pro a proti, si nevšímají. Takže někdy mají občané dojem, že skutečně na vině jsou Evrops, je Evropská unie, její instituce a nikoli extremisté na národní úrovni. Musíme tedy činit více, aby Eh, lidé pochopili, že i my na evropské úrovni máme různé názory na věci a pak se politika stane opět napínavá. Děkuji a okamžitě dávám slovo paní Šáke. Děkuji paní předsedkyně a děkuji eh, všem za velmi eh, dobře položené otázky. Eh, mnoho problémů tam zaznělo, s nimiž se potýkáme. Takže vyhýbání se daním nebo neférové zdaňování korporací. To je určitě něco, co bychom na evropské úrovni řešit mohli, pokud bychom měli takzvaně rovné podmínky, tedy podmínky stejné pro každého. Ale problém je v tom, že vlády členských států stále ještě spolu soutěží ve snaze přilákat tyto podniky na svá území a nabízet jim nižší zdanění a někdy dokonce speciální dohody. A mm, nyní vidíme, že Evropská komise, komisařka Westhager, která je odpovědna e, i za hospodářskou soutěž, se nyní orientuje, respektive e, zkoumá, zdali případ společnosti Apple v Irsku e, porušoval určité zákonitosti a pravidla či nikoli. A tak to musíme postupovat eh, dále. Dále podpora eh, podnikání. Já jsem eh, liberálka, pro mě je toto velmi důležité. Uvedu jeden příklad. Když jde o jednotný digitální trh, o který usilujeme, tak je zde mnoho příležitostí vytvářet pracovní místa, podniky, Mm, informačních technologií, ale stále ještě narážejí na eh, různé problémy, eh, například eh, autorského práva a DPH a tak dále. A proto musíme zajistit, aby existoval jednotný trh nejenom offline, ale také digitální jednotný trh a odstranit všechny ty přetrvávající bariéry. Dále otázka týkající se zemětřesení v Itálii. To je samozřejmě katastrofa, která na nás velmi dolehla a bohužel mm, na, evropské, na úrovni evropské úrovni dnes a denně zažíváme různé katastrofy, ale mm, mohu vás ujistit, že pan předseda eh, Tajany eh, eh, každý den řeší problematiku Itálie a zejména regionů postižených živelními pohromami. Dovolte ještě jednu poslední myšlenku. Jednak potřebujeme více politického vůcovství i na úrovni členských států, abychom zapojili lidi do denní. Myslím, že není zajímavé bavit se o tom, zdali se Evropa Eh, činí a zdali dělá mm, zajímavé nebo nezajímavé, správné nebo nesprávné věci. Eh, důležité je hovořit o konkrétních tématech, zemědělství, eh, globalizace, hospodářská soutěž. To znamená, je nutno vstoupit do politických diskusí o konkrétní politiky v konkrétních odvětvích. Tady se i více lidí může zapojit a pochopí, proč jsme zde a co vlastně děláme. Děkuji. Uh, Děkuji vám uh, oběma poslancům a vůbec všem, kteří uh, přispěli. Dalším tématem dnešního odpoledne je Evropská unie o 27 členských států letech. Jak víte, Velká Británie, Spojené království se eh, rozhodla opustit mm, Evropskou unii a eh, zbývá tak 27 eh, členských států. Jak dál? Otázku pokládáme paní Serin Geisman, který je, která je místopředsedkyní mladých Evropanů ve Francii. Jak na to pohlížíte vy? Děkuji. Vážený pane předsedo, Mikrofon. Vážený pane předsedo Evropského parlamentu, vážená paní místopředsedkyně, dámy a pánové, poslanci Evropského parlamentu, představitelé občanských společností. Jaký dojem jste měli eh, roku 2016, eh, kdy došlo k rozhodnutí opustit Evropskou unii? Já jsem se cítila velice smutná smutná vzhledem k tomu, že naši přátelé opouští Evropskou unii. My víme, že budeme nést dopady Brexitu dlouhou dobu. Po tomto smutku nastoupila rozlobenost. Příznivci Brexitu nám ukradli budoucnost a znemožňují nám budovat budoucnost. Je to opravdu únos budoucnosti mladých lidí. Evropští občané mají chuť věřit na Evropskou unii, oživit evropský projekt. Bohužel v současnosti konstatujeme, eh, jaké je rozpoložení mladých lidí ve Francii. Lidé ztrácí důvěru v evropské instituce. Je naléhavé něco činit dříve, než bude pozdě. Naším posláním je oživit oživit naděje. Evropská unie a zvláště Evropský parlament by se měl vybavit prostředky, aby jednal ve prospěch 500 milionů občanů. Potřebujeme skutečnou evropskou federální strukturu, která by řešila krizi, kterou prožíváme máme populistické xenofobní hnutí, které věnují velkou energii na destrukci Evropy. My musíme postupovat se stejným odhodláním, zajistit budoucnost Evropské unie. Mladí ve Francii se o to snaží Podobu eh, a založili mm, hnutí před eh, dvěma týdny, eh, které realizuje různé úvahy na toto téma. Dokonce jsme vytvořili občanskou chartu, občanskou ústavu ve prospěch občanů a mladých lidí. To vše prokazuje, že naše generace si přeje pokročit vpřed, předkládat vstřícná řešení z hlediska budoucnosti. Chceme demokratičtější unii, jednotnější a integrovanější unii. Chceme dát slovo mladým, tak abychom mohli vytvořit inovující Evropu, novou Evropu k obrazu zakladatelů. Chceme tak činit společně. Nechceme, aby nám toto bylo vnucováno. Thank you. Now... Děkuji vám. A nyní naši poslanci, kteří k tomuto tématu budou reagovat. Jako první pan Castaldo. Thank you. Thank you, madam. Děkuji, děkuji, paní předsedající. Vážení přátelé a kolegové, Evropská unie, to jsou evropští občané. Mikrofon. It's working, finally it's working. Thank you, Madam Chair. Vážení přátelé, kolegové, Evropská unie, to jsou evropští občané. A příležitosti jako ta nynější jsou tím, na čem záleží nejvíc. Musíme o své budoucnosti rozhodovat sami. Britové opouštějí Evropskou unii, což je zcela jistě jedna z největších výzev od vzniku této instituce. Musíme nyní neustále přizpůsobovat realitu plánům a přitom musíme této příležitosti využít eh, vystoupení z Unie to je důsledek rozčarování, zklamání, frustrace a my musíme nalézt způsob, jak se tím zabývat. Evropský projekt vznikl jako záruka míru a prosperity pro Evropany. Dnes ale politika úspor, kterou Unie aplikuje, zrazuje občany, uvrhá je do chudoby a politiky zvyšují nerovnosti jak mezi členskými státy, tak i v rámci členských států. Bez jakýchkoliv rázných změn nemáme šanci vše zvrátit správným směrem a učinit občany srdcem vývoje. Sociální spravedlivá Evropa bude možná právě díky eh, všeobecné zaměstnanosti a pokroku, tak jak je to konstatováno ve smlouvách, eh, toho, že se Evropa semkne a demokracie, že se posílí. Bohužel Junkrův, Junkrova bílá kniha sáhá k obvyklým nástrojům, aniž by se snažila politiky modifikovat. Bez signifikantních změn bude Brexit první trhlinou v té obrovské katastrofě Všichni víme, že je třeba se mobilizovat a udělat vše, abychom se vyhnuli dalším škodám. Děkuji. Ještě jsem zapomněla dodat, že pan Castaldo je ze skupiny eh, Evropské svobody a přímé demokracie a nyní socialistka eh, paní Vítejte v Evropském parlamentu. My jsme vám naslouchali, jsme tady proto, abychom naslouchali. A já si velice dobře pamatuji to sdělení, které jste učinili, když jste zorganizovali to velké setkání u vás. Tak to musíte postupovat. A nyní už anglicky. Dostavili jste se mezi nás tím správným poselstvím pro budoucnost EU poselství, které musíme schválit 25. března v Římě, kde se znovu sejdeme. Musíme zcela jasně konstatovat, že do budoucna potřebujeme novou agendu. V sásce je mír, prosperita a zejména náš životní styl, naše právo na štěstí. Evropská mládež to je ta generace, která musí to poselství stělesnit a potrhávat. To byste měli neustále dělat. Scházíme se v Římě 60 let po podepsání římských smluv. Nejde pouze redukovat EU na společný trh. My musíme být plný, um, přesvědčivý, organismus jak po hospodářské, tak i po sociální a po jiných stránkách. A všichni víme, v čem to spočívá. Každý evropský občan musí být plnoprávným občanem. A je dobré, že vy s tímto poselstvím přicházíte. Potřebujeme silné argumenty. Musíme přesvědčit ty, kteří o tom přesvědčení nejsou, proč Evropu vlastně potřebujeme. Ono se ale jinak proti klimatickým změnám nedá jinak bojovat, nedá se nastolit univerzální obchodní e, podmínky, nedá se e, nastolit univerzální sociální ochranu. Nechceme o ní mladé lidi okrádat. A rovněž se musíme ujistit, že Evropa přijde s těmi pracovními místy, které vy si zasloužíte pro svou lepší budoucnost. Já doufám, že ten silný hlas zazní i v Římě, ale už dnes mám radost, že jste mezi námi. Děkuji, říká předsedající. Nyní to bude obtížné. Už můžete cedulky dát dolů. Tady se zdá, že se přihlásilo zatím nejvíce potenciálních řečníků a já mnohé z vás budu muset zklamat, ale jako první 690. 690. Julian Já se jmenuji Julian Schulz, jsem z Německa, je mi 17 a budu poprvé volit v Německu. A myslím, že tady se mnou budete souhlasit, řeknu, že moje generace je ta, která musí nést budoucnost Evropy a která je také odpovědná za budoucnost Evropy. A proto bych chtěl jenom říct, že je velice důležité spolupracovat s lidmi v mém věku. Je nutné v podstatě jim dát možnost spolu rozhodovat, protože jedině tak je možné zajistit zájem o politiku, protože tento zájem masivně klesá. My jsme viděli, jak to dopadlo po Brexitu. Mnoho mladých lidí nešlo ani k volbě, to je důležitá věc, které musíme zabránit. V podstatě ta věc je taková, že lidé se musí zajímat o Evropu a o politiku obecně. Takže prostě jednoduše chci říci, že to musí být záležitost Evropy, musí vzdělávat mladé lidi a musí podporovat zájem mladých lidí o politiku. Děkuji. Three. A jako další 321. Prosím. Vy víte, kdo jste. Ano, prosím, máte slovo. Dobrý den, všechny zdraví. Jmenuji se Anna. Jsem studentka na univerzitě a jsem členem skupiny Mladí pro Evropu. Je nutné, aby občané se zajímali o konstrukci Evropy a také požívali výhod Evropy, zvláště je nutné využívat svobod, které zaváděla Evropa. Nadnárodní společnosti ovšem nejsou napojeny na tyto země. Jaké iniciativy chcete rozvíjet na podporu evropského povědomí, které je skutečně důležité z hlediska existence? A jak zajistit, aby občané měli zájem na Evropě a aby chtěli více Evropy? Děkuji. Thank you and well done. Děkuji. A děkujeme také vašim kolegům eh, za to, že se mm, vynasnažili, aby tato fotografie vypadala skutečně dobře. To obvykle nedovolujeme, ale tentokrát to byla výjimka. A nyní má slovo číslo 609, 6, 809, myslím v zadních řadách. Ano, já jsem Laura Hín, jsem taky Auswirzen a na programu stojí bod, že se musíme eh, podívat na lepší budoucnost a jak najít společná řešení. Já se domnívám, že v otázce uprchlíků musíme najít lepší řešení, zvláště co se eh, týče jednoty, protože Poláci například neberou žádné uprchlíky, a my, tedy Německo, my máme mnoho uprchlíků, které jsme převzali. Tady pokročila Angela Merkel velice vpřed, ale já prosím o jednotnou Evropu, musíme vytvářet jednotnou Evropu, aby také Poláci deklarovali, že jsou ochotní přejímat uprchlíky. Tak. And the final speaker. A posledním řečníkem Posledním řečníkem tohoto kola je 609. Děkuji vám. Já zastupuji mladé evropské federalisty. Někteří eh, lidé eh, se těší, že eh, Brexit znamená, že Evropská unie se konečně, konečně postoupí dopředu a bude inkluzivní. Jiní zase se radují, že vystoupili z integrace, ale to je skutečně otázné. Někdy eh, převažuje pocit, že Evropská unie se e, zaměřila zejména na ekonomickou integraci a velmi praktické otázky jako bezpečnost, ale zapomněli jsme, že naše Evropa je především e, politickým projektem. E, mír, solidarita, prosperita, to jsou stěžení hodnoty. Otázkou tedy je, jak posílit Evropu, i když to zanedlouho bude pouze Evropská unie 27 členských zemí. Děkuji. A děkujeme vám, říká předsedkyně. A nyní mají slovo eh, dva poslanci. Paní Rodriguez, eh, začnu eh, vámi, zejména tou poslední otázkou, jak posílit Evropu. Děkuji mnohokrát. Já se zaměřím na tu obecnou diskusi, která se zde rozhostila, totiž jak opět eh, eh, rozšířit eh, tu touhu po Evropě. A dovolte, abych vám převyprávěla můj vlastní osobní příběh. Já jsem eh, začala eh, takovou zkušeností eh, projektu Erasmus, kdy jsem studovala spolu se studenty z celé Evropy, z celého světa a to skutečně změnilo můj život a jsem si jistá, že i vy ostatní jste prošli takovouto zkušeností a jakmile toto zkušeností projdete, tak to změní váš život. Moje odpověď na vaši otázku je tato. Potřebujeme mnohem více společných zkušeností. Musíme mnohem více spolupracovat ve všech oblastech v rámci studia, v rámci eh, prvního pracovního nasazení. Když navštěvujeme eh, cizí evropská města a nacházíme nové přátelé, když eh, spolupracujeme v oblasti umění, kultury a vědy, když eh, se snažíme zmírňovat humanitární problémy, nemohu zapomenout na chvíli, kdy eh, jsme eh, procházeli eh, kulminací uprchlické krize a zaznamenali jsme mladé lidi, kteří se skutečně snažili tuto krizi zmírnit a pomáhat uprchlíkům. A skutečně je zapotřebí těmto mladým lidem pomoci, aby také měli šanci v životě. Takže evropští lidé evropští občané musí takto spolupracovat a e, pokud tak učiní, tak budou schopni e, šířit tu touhu po e, Evropské unii i mezi ostatními. Takže vítejte v Evropském parlamentu. My se skutečně snažíme o novou, přímější formu demokracie a právě dnešní akce je dobrým příkladem toho. A nyní má slovo pan Castaldo. Paní předsedkyně. Odpovídám také ve francouzštině Protože já jsem dítětem generace Erasmus. Já jsem dva roky studoval ve Francii v tomto rámci a nyní budu pokračovat ve své mateřštině. Chtěl bych odpovědět na tu první otázku. Je nutné mm, zainteresovat mladé lidi, to je pravda. A je nutné je vzdělávat. Mm, a zajistit jejich účast na politice a klást eh, důraz na participativní demokracii, na tyto nástroje. Existují v tomto ohledu nástroje, existuje také elektronická demokracie. My jsme odhlasovali nedávno zprávu na toto téma. A na tomto základě je možné vytvářet demokratické politické povědomí. A za tímto účelem Evropská unie musí používat tyto nástroje. A tyto nástroje by měly být posíleni, posíleny a měly být upřednostňovány. A dále je nutné lépe rozvíjet a šířit také pojem získaných svobod. A musíme vždy usilovat o vyšší úroveň. Evropa, kterou chceme, to je sociální Evropa, na kterou se zapomínalo. Nebyla chtěná. A přitom eh, ty smlouvy umožňovaly pokročit mnohem dále v sociální oblasti, ale nebyla to priorita. Nestačí jenom to říkat a hovořit o tom v politických projevech. Je nutné eh, dát do služeb sociální Evropy příslušné nástroje. Musíme podporovat účast a nesmíme vnucovat eh, některá politická rozhodnutí, jako byla rozhodnutí ohledně úspor. To nebylo správné. Dále se zde hovořilo o uprchlících. Některé země odmítly uplatňovat společné řešení, takže dvojí standardy, in, nekonzistentnost norem, to jsou důvody, které spochybňují také účinnost evropských aktivit musíme se snažit uplatňovat rozhodnutí, která byla přijata. A musíme zabránit tomu, aby se lidé odvraceli od nás. Děkuji vám. A ještě jednou děkuji všem účastníkům diskuse. A nyní přecházíme k novému tématu. Bezpečnost. Chráníme občany v turbulentních dobách. Určitě Nemusím k tomu nic dodávat, všichni víme, jaké je to ožavé téma. A přejdeme přímo k našemu prvnímu řečníkovi, pan Bazra, mm, výzkumník z Mezinárodního střediska pro radikalizaci z Londýna. Před rokem 22. března v Bruselu znázornili události, které ozřejmili propojení mm, zločinnosti a bezpečnosti. To byli bratři, kteří strávili dlouhá léta ve vězení, tam byli eh, radikalizováni, připojili se k džihádu. No a to vidíme všude v Evropě, kde máme zločineckou a eh, politickou subkulturu, z níž vzniká jedovatá směs ti, kteří odjíždějí do Sýrie, jsou většinou policií ve svém státě známi. Často byli předtím už trestáni. Často se i zároveň účastní zločinecké činnosti a aktivit. Tedy je to protiklad zároveň prodávají, konzumují drogy a říkají, že bojují za pravdu a morálku. Toho jsme svědky e, v těch útocích e, i nedávných, například v Berlíně. Tedy hranice mezi zločinností a terorismem jsou neustále více e, rozmazané a my se k tomu musíme příslušným způsobem postavit. Je třeba zejména sdílet více informací, ať už v rámci člen členských států či mezi členskými státy. To je pořádku, ale zároveň, aby ta spolupráce fungovala, tak se musí eh, dostavit důvěra, vzájemná důvěra. Evropská unie musí posilit i formální prosítění eh, odborníku eh, na boj s terorismem. Doslova by se měli scházet ve stejné místnosti, lépe se poznat vzájemně a být schopni společně propracovávat ty nejdůležitější koncepty. If I thought there were many... No, uh, pokud se mi zdálo, že minulé téma bylo populární, tak teď je tomu ještě um, více. Um, tak, tedy, už se nehlaste. Nyní zde máme uh, dva uh, poslance, jako první Roberto Mecola. Děkuji, paní předsedky. Kdokoliv kdo uvažuje o Bruselu jako o druhém domově, nikdy nezapomene ten okamžik paniky, bezbranosti i smutku, který se dostavil před rokem po těch příšerných událostech. Ovšem od této doby se v nás objevila odhodlanost něco s tím udělat, odvrátit iminentní nebezpečí dalších útoků a eh, poprát se s terorismem. Když se ptám svých malckých kolegů, co je pro ně nejdůležitější, tak oni mi odpovídají, já chci užívat si toho bezpečného života, na který mám nárok. A my v parlamentu musíme zrychlit práci na společných pravidlech, například týkající se cestujících a e, dat, PNR a my už jsme určité strategie, například pro boj s radikalizací, um, propracovali. Máme i návrhy na um, potírání finančních zdrojů pro terorismus a i boj s terorismem. E, terorismus má tolik i skrytých obětí, že vlastně mnohé um, naznačí celé, na celá pokolení. E, na mnohých úrovních už máme důvod k hrdosti, to však nestačí, musíme zabrat a pracovat dále, sdílet informace, e, zlepšovat své informatické systémy a zabývat se prevencí. Musíme mít funkčnější například systém trestních rejstříků, který bude celoevropský. Musíme umět lépe využívat biometrických údajů. Například berlínský pachatel měl 14 různých identit a to znázornilo, jak je to běžné a to už nesmí, nemůže být možné Zároveň je třeba spolupracovat nikoli v rámci samotné EU pouze, ale i s třetími zeměmi, ale já jsem přesvědčena, že se to brzy povede. Děkuji, říká předsedající. A nyní Monika Makovej, to je členka Evropských konzervativců a reformátorů. Uh, Děkuji, paní předsedkyně, a zdravím všechny. Přímo bych chtěla odpovědět eh, Rianovi na jeho otázku po spolupráci mezi členskými zeměmi, eh, to je vyměna dat mezi spravodajskými službami. To je to nejdůležitější a to je to, co chybělo. A to je také to, co umožnilo eh, ty nešťastné teroristické útoky. My máme již více databáz, máme vízové databáze, máme eurové databáze, šengenský informační systém a další. Interpol má svou eh, databázi a tak dále. Problém tkví v tom, že tyto databáze do okamžiku tohoto útoku v Bruselu před rokem byly poloprázdné, protože členské státy je nenaplňovaly informacemi. Ehm, je, panuje určitá tendence v členských zemích eh, držet informace pouze eh, pro sebe, pro své orgány činné v trestním řízení. Nechtějí je sdílet, sdílet s jinými, buď protože jim nedůvěřují, směřují nebo z řady jiných důvodů. To se ale musí e, změnit a začalo se to již měnit. Například Europol, Evropská agentura, dostává informace od členských e, zemí a od eh, posledního útoku v Bruselu eh, získala 8 milionů nových informací. Eh, všechny členské státy tedy musí doplňovat tyto databáze informacemi a to velmi rychle a obsáhle. Takovýmto způsobem se podaří zabránit eh, jednotlivcům, eh, kteří eh, mají kriminální úmysly, překračovat hranice mezi jednotlivými členskými zeměmi nebo překračovat vnější hranice Evropské unie a získávat novou identitu. Protože Samozřejmě budou existovat eh, digitální otisky prstů, eh, mm, biometrická data a tak dále, která budou eh, kontrolována na vnějších hranicích Evropské unie. Odborníci nám říkají, že otisky prstů nejsou tou nejbezpečnější cestou, jak někoho identifikovat, protože mohou být upraveny nebo poškozeny, takže musíme myslet i na další krok a sice určitý obraz nebo snímek Eh, duhovky. Eh, to je velmi důležité. A eh, Členské státy musí pochopit, že musí spolupracovat, jinak nebudeme bezpeční. Vím, dobře, že my v Evropském parlamentu jsme z eh, mnoha členských států, mnoha měst a zemí a eh, spolupracujeme. Taktéž musí spolupracovat zpravodajské služby eh, evropských zemí. Děkuji. Já mm, nyní vyvolávám číslo tři. Um, ich bin David Behrendes und komme aus Wern. Já pocházím z Venané Lipe. Doba se změnila, jsou tady nové hrozby, které vyžadují nová opatření. Předřešníci pojmenovali celou řadu opatření, které by měly zlepšit bezpečnost občanů. Mimochodem, neměli bychom přehánět. Protože pokud eh, jak si obětujete svobodu ve prospěch bezpečnosti, tak přijdete o obojí. Ta opatření jsou důležitá. Eh, musí tady zákony samozřejmě eh, poskytnout dost práv policii a jednotlivým jednotkám. Ale neměli bychom přehánět a neměli bychom vlastně totálně odstranit svobodu. Musí tady být priority, ale neměli bychom obětovat svobodu za tímto účelem. Děkuji. Five, Nyní 245. 245. Já se jmenuji Antonio Colio a pocházím z Portugalska. Chtěl bych vám poděkovat za tuto příležitost, která nám byla poskytnuta a jménem mého regionu na severu bych eh, chtěl Evropskou unii upozornit na otázky bezpečnosti v mém regionu. Existují mm, skupiny, které eh, se zabývají životním prostředím, jsou velmi aktivní. A my jsme každodenně svědky různých útoků eh, v naší oblasti a eh, Existují u nás různé skupiny, které združují osoby, které se zabývají myslivostí. A myslivost je také eh, důležitým prvkem pro rozvíjení regionů, kde trpíme exodem. A tato myslivost je praktikována lidmi různého druhu. Je to aktivita, která je velmi důležitá pro venkov. Venkov je spojen s přírodou a s uchováním přírody, takže mm, je nutné zde konat v rámci myslivosti. To, co se realizuje v rámci uh, myslivosti, je také součástí biodiverzity. Měli bychom pokračovat v těchto činnostech. Thank you. Děkuji. 571. 571. Děkuji. Já pocházím z Belgie, z EPP, také pocházím z Antwerp a chtěl bych zdůraznit skutečnost, že bychom měli více investovat do výpočetního systému, do, do IKT. To je velmi důležité. Já se domnívám, že bezpečnost vyžaduje také zároveň boj proti rasismu a xenofobii. A já se domnívám, že osoby, které k nám někdy přicházejí, trpí diskriminací, pocházejí ze severní Afriky. A my bychom eh, jaksi eh, neměli diskriminovat tyto osoby a neměli bychom připouštět rasismus. A v této, při této příležitosti bych se chtěl eh, zmínit o současném americkém prezidentu USA, který eh, hovořil o Bruselu a říkal, že je to pekelná díra. Eh, Měli bychom v tomto smyslu podporovat spolupráci mezi útvary, které se zabývají výpočetními systémy a zajistit lépe bezpečnost. Děkuji a poslední řečník 148. 148. 148. Vítejte, děkuji. Jmenuji se Hannes Hansen a přicházím z Dánska. Já souhlasím s předřečníky v tom smyslu, že skutečně potřebujeme evropskou spolupráci v oblasti výměny dat, znalostí a musíme se učit ze zkušeností jiných, musíme eh, eh, vkládat více důvěry eh, do našich partnerů. A při této dnešní příležitosti bych chtěl eh, položit otázku, jak lze nejlépe zabránit terorismu. Myslím, že odpověď vyplývá ze samotného pojmu terorismus. My se nesmíme nechat terorizovat a z důvodu těch příšerných událostí nesmíme se vzdát individuálních lidských práv. E, e, nejde, abychom ve jménu e, bezpečnosti stále více evropských občanů stavěli pod dohled. Jsem proti přemrštěnému dozoru. Je dobře, že v tomto ohledu byla přijata směrnice a Existuje také nový zákon o ochraně osobních dat, který zanedlouho vstoupí v platnost. Tady půjde také o e, data podniků a lze si jen přát, aby národní bezpečnostní orgány a spravodajské služby pracovaly cíleně. Musíme se zasazovat o práva jednotlivců a to napříč kontinentem. A teroristům musíme dát najevo, že se nezřekneme jen tak našich eh, zásad. Naše zásady mají hodnotu pouze tehdy, když za nimi budeme stát, i když to je eh, nebezpečné nebo možná nepohodlné. Děkuji. Děkuji vám všem a eh, nyní dávám slovo napřed paní Macole a budeme přísně bdít nad dodržováním času. Děkuji. Um, Děkuji, paní předsedkyně tady ještě moje mateřština nezazněla, já to nyní změním a budu hovořit malcky. Děkuji. Děkuji všem účastníkům této debaty. Souhlasím s prvním řečníkem, který se zde vyjádřil, v tom smyslu, že se to nesmí přehánět. Protože pokud začneme omezovat svobody, které jsme si e, s takovým úsilím vybojovali, bude to znamenat, že vyhráli teroristé. A z mého pohledu já eh, mohu říci, že já jsem se silně zasazovala za přistoupení mé země k Schengenu, no a to by mohlo znamenat, že se znovu eh, ocitneme v minulosti a že bude spochybněn evropský projekt. Zároveň ale se musíme zasazovat za ochranu všech jak občanů měst, tak i venkovanů. No já sama jsem matkou, mám děti a ty se mě ptávají, proč je tomu tak, že když jdu do školy nebo když jsem někde na veřejnosti, tak všude vidím vojáky. Já, když porovnám život svých dětí, způsob, jak oni dnes se pohybují ve světě svým, se svým vlastním dětstvím, tak musím říci, že život mých dětí nyní je mnohem obtížnější. Je to pro ně mnohem obtížnější, ale i pro mě, eh, abych zajistila jejich budoucnost ve srovnání s tím, jak to měli mý rodiče. A nyní k údajům. Je třeba udělat více pokud poskytneme svým výkonným orgánům v trestním řízení možnost vyměňovat si údaje a informace, tak by se mělo ukázat, že bude možné zamezit útokům. Nebudeme se už muset vracet do této sněmovny a hovořit o dalších tragédiích v budoucnosti. budeme se zasazovat o tu správnou rovnováhu i nadále, slibuji vám to. Je třeba najít rovnováhu mezi bezpečností a ochranou. Děkuji paní Makovej, znovu upozorňuji na to, že čas běží. Dvě minutky. Děkuji paní předsedající. Já půjdu příkladem Roberty a budu hovořit svou mateřštinou, tedy rumunsky a doufám, že tady jsou i rumunští spoluobčané v této místnosti, kteří mě budou sledovat v originále. Ano? Ano, přece jen ano, výborně. My často uvažujeme o evropských svobodách, ale nechceme je omezovat. Chceme se prostě snažit nastavit nějakou rovnováhu mezi e, osobní svobodou, právy a ochranou. Někdy je třeba se toho či onoho vzdát, avšak nechceme nikomu ubírat právo na soukromí. Informace například o předchozích trestech, rejstříky, otisky prstů. Ty informace už členské státy často mají. Problém spíš spočívá v tom, že oni si ty informace nepředávají. Proto se chceme posunout dále, tak aby e, to, co zde bylo zmíněno, totiž lepší spolupráce, výměna informací v praxi, měly místo. Transparentnost. Tady jde o to, aby jakákoliv transparentnost měla místo ve smyslu toho, abychom věděli, kdo je vlastně za tou kterou firmou. Bojujeme-li s daňovými podvody, korupcí a terorismem, tak je to vlastně v tom smyslu totéž, protože finanční a daňové podvody jsou často zdrojem financí pro teroristy. Tím ušetříme peníze našim daňovým poplatníkům a zároveň pomůžeme v boji proti terorismu. A když to zhrnu, musíme se semknout a zároveň musíme přesvědčit všechny Evropany a i evropské instituce. Bohužel ne všichni nám zatím důvěřují. Je třeba možná ty instituce zeštíhlit, postupovat úsporněji, ale zároveň dělat více a všichni si musí být navzájem rovni. Děkuji, říká předsedající. A doufám, že je všem zřejmé, že já nejsem nějak strašidelná ani se svým kladívkem a že nikomu neubírám na odvaze, aby se přihlásil v dalším kole. Přesouváme se k tématu, která rozhodně, které je důležité v očích všech. Klimatické změny, ochrana naší planety. Už vidím, že se mnozí hlásí a máme tady ředitelku Friends of the Earth Evropa Magda Štočkěvič. Thank you, Madam Chairwoman. Děkuji, paní předsedkyně. Čelíme planetární katastrofě klimatické změny probíhají a není to kanadský žertík, jak eh, to tvrdí eh, prezident Trump. Lidé už eh, začínají pocitovat důsledky těchto změn. Narůstají globální teploty o více než 3 stupně Celsia a Evropa musí přispět k tomu, aby nárůst teploty zůstal pod úrovní 1,5 stupňů a proto je zapotřebí eh, zbavit do roku 2030 evropskou energetiku fosilních paliv. To znamená, že musíme skutečně eh, jednat, abychom se zbavili závislosti na fosilní energetice a musíme eh, vybřednout z této fosilní energetiky. Musíme přestat eh, financovat energetiku fosilních paliv, to znamená ropu a zemní plyn a jejich těžbu. Musíme také zvýšit projekty sázející na zelené a obnovitelné technologie musíme nastavit naše ekonomiky na oběhovou ekonomiku. Eh, občané jsou již eh, nyní avantgardou této transformace. Organizují se v různých projektech energetické účinnosti, zelených technologií a snažili, eh, snaží se skutečně vystoupit z této závislosti na fosilních energiích. Ale také politici musí táhnout za stejný konec pro vazu a musíme zajistit, aby nikdo nezůstal na holičkách. Jsem jsem eh, hrdá, že jsem eh, Polkou a stydím se za to, jak polská vláda jedná v oblasti energetiky a klimatických změn. Myslím, jako občané musíme vždy eh, být schopni pohnat naše politiky k odpovědnosti, zejména v těchto oblastech. A také se musíme dotazovat evropských členů parlamentu, jak si vedou. A ptát se, eh, jestli energetický balíček, eh, který se nyní připravuje, bude ambicioznější než ten minulý a nikoli méně ambiciozní. Děkuji. Děkuji a nyní prosím o eh, reakci našich poslanců. Prvním je pan Eichhout z frakce Zelených. Děkuji. Děkuji paní předsedkyně a děkuji všem, že se dostavili na debatu o těchto tématech. Je skutečně skvělé vidět, že 60 eh, let eh, jsme v Evropské unii diskutovali o těchto tématech, ale eh, myslím, že vy také začínáte chápat, jaké máme problémy, protože zdá se nejdříve při pohledu na toto plénum, že všichni se vším souhlasí, ale to je omyl v tomto parlamentu svádíme skutečně velmi bouřlivé e, politické debaty a stále ještě přetrvávají mezi námi velké rozdíly. To si musíte uvědomit. Když se například hovoří o e, vyhýbání se daní, někteří politici říkají, ne, ne, to je pouze konkurence. A pak e, fair trade, férový obchod. Vy se musíte ptát svých politiků, proč je možné, je možné aby eh, společnosti nebo korporace podávaly žaloby na své vlády. Takovéto otázky eh, je nutno si klást. A to tež platí pro klimatické změny. Každý bude říkat, jak je skvělý Paříž, tedy pařížská dohoda, jak eh, zcela eh, zásadní význam to má, ale vždy se musíte pak ptát dále, ale co přetavíte z toho do politiky, abychom eh, dosáhli výsledku. My jsme eh, měli v Nizozemsku minulý týden eh, volby a pouze tři politické strany implementují eh, Paříž. Liberálové, křesťanští demokraté a dokonce socialisté a demokraté neučinili dost, aby naplnili dohodu z Paříže. A o tom musíme diskutovat. Ano, je skvělé mít 60 let demokracie, ale vy musíte skutečně po vašich politicích požadovat, aby nejenom hezky mluvili, ale skutečně konkrétně jednali. Děkuji vám. Děkuji, říká paní předsedkyně. Dostanete cenu za to, že jste jako jediný dodržel čas a e, nyní má slovo pan e, e, Vajna z Aliance socialistů a demokratů. Děkuji, jsem velice rád, že jsme se všichni shromáždili zde v Hemicyclu. Já jsem také předseda Evropského hnutí na mezinárodní úrovni a také doufám, že eh, u příležitosti 60. výročí římských smluv vznikne i nové mládežnické hnutí, protože tyto eh, smlouvy mají sloužit nejenom vládám, ale především občanům a občané zatím eh, nebyli velmi aktivní, ale já jsem velice šťastný, že v uplynulých týdnech eh, tisíce občanů vyšlo na ulice, na náměstí a v Římě eh, v příští sobotě budeme mít desetitisícový pochod pro Evropu. Pro Evropu, která dává naději, která dává důvěru, která zajišťuje bezpečnost. Evropu, která je perspektivní a která vytváří politiku, kterou potřebujeme v 21 století. Já e, jsem již po mnoho let aktivní v oblasti ochrany životního prostředí. Ještě dříve jsem byl aktivní, než vznikla strana zelených. Nicméně myslím, že skutečně dobře spolupracujeme. Industrializace v Evropě započala před 250 lety a já se domnívám, že máme odpovědnost vést svět v tomto ohledu. Eh, vím také, co dělá Čína, která nás eh, skutečně milovými eh, kroky přeskakuje, přeskakuje a mm, mm, my musíme zavádět nejenom oběhovou ekonomiku a ochranu životního prostředí, ale musíme mít i správné technologie. Náš předseda byl bývalým místopředsedou pro průmyslovou politiku. Vím, že Čína se rozhodla, že v deseti klíčových oblastech bude volit tu nejdůležitější, nejmodernější eh, techniku, elektrická eh, vozidla, eh, robotiku, energetiku. A myslím, že podle toho se musíme zařídit i my. Musíme mít tedy ekonomický pokrok ale, a technologický, ale také především zachránit naši planetu Zemi. Děkuji. Takže eh, bez dalšího zdržení eh, má nyní slovo číslo 76. 76, prosím o váš příspěvek. Děkuji. Merci, madame la présidente, euh, la vice... Děkuji, paní místopředsedkyně, že mi uděláte slovo. Já jsem Antonielo, pocházím z Lyonu a mám otázku. Je pravda, že klimatická krize je jistě zdrojem všech krizí, které existují. Nicméně přednedávném evropští poslanci podepsali dohodu o volném obchodu s Kanadou, což jistě způsobí navýšení obchodních výměn mezi těmito zeměmi. A tím pádem bude docházet ještě k výraznějším emisím uhlíku. Není tady určitá neslučitelnost mezi rozhodnutími, která byla přijata 2015 v Paříži a dopadem této dohody o volném obchodě? V podstatě na ten oltář eh, se budou obětovat některé dopady těchto ekonomických zájmů. Děkuji. Děkuji a nyní číslo 250. 250. Boa tarde a todos. Chamo-me Ricardo Encarnação, sou de Portugal. E em relação... Já pocházím z Portugalska a tato otázka životního prostředí mě eh, přivádí k tomu, že bych eh, chtěl říci, že hledáme řešení na problémy, které sami vytváříme. Nedaří se nám vyřešit problémy osob, které skutečně trpí těmito klimatickými změnami. A nejsme to my, kdo tím trpí nejvíce. Hovořilo se hodně o takzvaných ekologických uprchlících v oblasti Pacifiku. Jsou to lidé, kteří museli opustit eh, svoje rodiště. A jediné rozhodnutí, které eh, tady padlo, se týkalo vlastně Nového Zélandu. Nový Zéland neuznal tyto ekologické uprchlíky, kteří opustili svoje, svoje rodná území. Krize uprchlíků je teď hlavní téma v Evropě. A my bychom si měli klást otázku, jak vyřešit tuto krizi uprchlíků, ale zároveň bychom měli najít alternativy pro nové uprchlíky, pro ty, kteří potřebují naši podporu tak aby mohli najít eh, tady v Evropě svobodu a jednotu mezi všemi Evropany. 691. nyní, prosím. Guten Tag, mein... Dobrý den, jmenuji se Jens Buke a um, jsem z Německa a mám dvě otázky. Žijeme v Evropě, v jednom z nejbohatších kontinentů země a přesto neustále snižujeme své klimatické cíle. Vážení pánové, dámy, poslanci, všichni jezdíte obrovskými vozidly, proč se například eh, tak marginalizuje a málo si vážíme elektromobilů. Zde se nacházíme v Bruselu, v Belgii, tady máme elektrárny, které jsou tak nebezpečné, že německé spolkové vlády neustále žalují o uzavření těchto elektráren a my podstupujeme toto riziko pouze, abychom umožňovali energetickým koncernům dále vydělávat a ignorujeme eh, eh, udržitelné nebo neustále poškozování Evropy. Mm, eh, pouze 20 našich zdrojů elektřiny je z obnovitelných zdrojů, což je pod celosvětovým průměrem. To mi připadá otevřeně řečeno jako ostudné. A rád bych se dozvěděl, když už tady tedy všichni jsme, Máme jedinou Evropu, jediný svět. Proč nevyužíváme šancí, které se nám nabízejí? Děkuji. Final. Our very final A už opravdu poslední otázka z pléna je 223. Eh, Dobrý den, jmenuji se Are, jsem studentka evropských studií a evropského práva v Bruselu. Už se tady hovořilo o prezidentovi Trumpovi, hovořilo se o pařížské dohodě. A vzhledem k tomu, že Evropská unie je dosti mm, výrazná z hlediska vyjednávání, tak bych chtěla vědět, jakým způsobem hodlá Evropská unie vyjednávat s USA. Je to přece jenom jedna z největších zemí, také z hlediska emisí. Jak hodláte vykonávat tlak na USA, aby USA dodržovalo pařížskou dohodu, protože pokud USA odejde, tak vlastně smysl této dohody přijde v ní več. Děkuji. A nyní už sáháme k moudrům mých kolegů a pan Eckhout jako první. Děkuji. Pokusím se v mě snad do dvou minut, jinak mě napomenete. K těm obchodním dohodám. Ono je zcela jasné, že já jsem hlasoval proti eh, smlouvě CETA s Kanadou a je důležité se tázat svých europoslanců, jak jste hlasovali. Ale nyní je to na národních parlamentech. Každý národní parlament se bude muset jednotlivě rozhodnout a vy se musíte obracet na své poslance ve svých zemích. Musí se to ještě ratifikovat, ale na čem záleží? My netvrdíme, že obchod jako takový je něco špatného. Obchod je prospěšný, ale ne ve stávající podobě. My chceme s Kanadou správný díl, ten současný není to pravé ořechové. Není otázka z Portugalska. Máte pravdu. Ptáme se, co se bude dít s penězi eh, pro rozvojové země. Eh, kromě eh, některých zemí většina to neplní. Všichni se zabývají na tém z důvodu Trumpova vítězství a nikdo se nezabývá dlouhodobým problémem přispívat rozvojovým zemím a pomáhat jim. Jen se z Německa. Já jsem cyklista. Máte u aut pravdu. Já jsem cyklista, ale bohužel mimochodem vám musím říci, že v Bruselu je to nebezpečná záležitost. Jaderná energie. Tady musíme um, apelovat na komisi. Komise umožňuje například Británii a Maďarsku aby brali od vlád dotace na stavbu nových jaderných elektráren. A navíc Maďarsko se stává stále závislejší na Putinovi. A teď mám ještě 15 vteřin k Trumpovi. Ano, nakonec, a tak já jsem přesvědčen, že to dopadne, země, která přejde na zelenou ekonomiku jako první, bude mezinárodně na špici. A takovým způsobem Trumpa přesvědčíme, že ať on si třeba podporuje uhelné doly, ale e, nová pracovní místa budou pocházet z nové ekonomiky a my to Trumpovi názorně předvedeme a toho teprve přesvědčí.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 obchodní politika se bude muset změnit. O tom není pochyb. CETA a TTIP to byly ty první eh, příklady toho, jak se na to šlo. Nyní už jsou občané eh, uvědomělejší a pak bude vždy klauzule udržitelnosti ve všech smlouvách do budoucna. Bude se hovořit o eh, sociálních a i environmentálních standardech v těch dohodách. Já rovněž bych rád posílil obchod například s environmentálními pomůckami, s environmentálním zbožím, například solární panely, tam by neměly být překážky a tím bychom podpořili udržitelnost, eh, budoucnost eh, klimatu. Tam už dnes jsme v problémech, eh, je třeba uznat, že mm, azylanty potřebujeme, Austrálie je nepřijímá, Nový Zéland ano. Evropa zaostává ve smyslu elektromobilů a elektromobility. Příliš se zaměřujeme na dýzelovou technologii. A mimochodem, teoreticky z jedné strany je lepší, z druhé je naopak eh, škodlivější pro životní prostředí. A jak Číňané tak i jiné státy podporují elektromobilitu. Nastal čas, abychom i my tomu dali vše, co můžeme. Je pravda, že máme pouze 20% podíl obnovitelných energií v Evropě, ale já jsem z Německa a společně s Dánskem, s Rakouskem a s Švédskem ten předvoj my máme ten podíl větší, no a já doufám, že jiné členské státy se k nám připojí, protože za několik málo let už budeme moci dosáhnout univerzální paušální ceny za elektřinu, protože obnovitelné zdroje budou de facto zdarma. Samotná elektřina už pak bude poměrně levná. A poslední slovo z mé strany eh, zdálo se nám, že eh, je třeba vyčkat, zda se podaří eh, si poradit s Bushem, to tež musí nastat eh, s Trumpem. Trump celosvětově environmentální snahy nezastaví. Well, tak dovolte, abych vám všem poděkovala. Jednak za to, že jste se zde zhromáždili. Myslím, že jedním z nejdůležitějších aspektů Evropy je, aby lidé eh, navzájem si naslouchali. Doufám, eh, že jste to vnímali jako velmi zajímavé odpoledne, byť eh, komplikované, protože k těm tématům zazněla různá mínění, ať už o bezpečnosti, klimatických změnách a tak dále. Doufáme, že jste si to užili. My, eh, poslanci Evropského parlamentu, sedíme tam, kde vy zde. A jak jeden kolega uvedl, eh, nevždy jsme ve shodě, ale snažíme se eh, nalézt společného jmenovatele. A mm, také se domnívám, že do dnes eh, v politice se kompromis vnímá jako eh, slabost, ale my eh, z evropské perspektivy potřebujeme rozdíly, abychom dospěli ke kompromisům, abychom se navzájem zbližovali. Ne vždy to jde snadno a rychle. Členům parlamentu, kteří přispěli k debatě, děkujeme mnohokrát. A dovolte, abych také uvedla, že mm, zde eh, byla řada poslancí, poslanců, kteří přicházeli a zase odcházeli z této místnosti, eh, neměli možnost se vyjádřit, ale sledovali nás a to je velmi důležité a e, my za předsednickým e, stolem jsme velmi dobře vnímali e, vaše náměty, vaše diskusní poznámky. Děkujeme všem. A v neposlední řadě bych chtěla poděkovat panu předsedu Tajanimu za to, že vy v této místnosti tak dlouho jeho Termínový kalendář a rozvrh je velmi nabitý, ale eh, vím, že debata s evropskými občany je mu velmi blízká. Je to nedílná součást jeho mandátu a jeho politického angažmá, takže děkujeme mnohokrát. A eh, Nakonec, já pocházím z velmi malé členské země, z Irska, ale chci vás ubezpečit, že i když jste malí, můžete eh, způsobit eh, mnohé a můžete také zasednout v předsednictvu Evropského parlamentu. Tam se také pracuje eh, společně, tam se navzájem poznáváme a je to tak jako ve škole nebo na sportovišti. Není to o mnoho komplikované, je to několik lidí, na jednom místě, kde se mluví eh, různými jazyky. A nás spojuje jeden eh, cíl. A sice chceme lepší Evropu, nejenom pro tuto stávající generaci, ale i pro generace nadcházející. A vy nám v tom musíte pomoci. Děkuji.